kolegové, krásný dobrý večer. Velice srdečně vás vítám na dnešním zasedání. Zahajíme naše jednání. Program máte před sebou. Nemám, nemám žádná přání na změnu, tak to považujeme za schválené. E, e, chci odkázat na jazyky, máte je v Cont News a kromě toho je naše zasedání webstreamováno. Také bych vás chtěla požádat, abyste si připravili hlasovací kartičky, protože budeme hlasovat. A také bych vám chtěla Eh, sdělit doporučení koordinátorů z 13. února 2019 v písemném postupu. 19. únoru, eh, února jste to dostali mailem, nejsou-li žádné námitky, tak to bude na závěr zasedání považováno za schválené. Tím se dostáváme k bodu číslo 3, nařízení o OLAFu. Měli jsme více zasedání stínových zpravodajů, takže celá problematika je vám známa. Paní zpravodajka si nepřeje chopit se slova, tím pádem můžeme rovnou přejít k hlasování a podle dohody budeme hlasovat podle jednotlivých bloků a potom přejdeme k pozměňovacím návrhům. Eh, blok A pro, proti, zdržel se. Můžeme to zkontrolovat, prosím. A, blok A. Kontrola. Blok A, kontrola. Eh, či, eh, blok B pro... <laughs> to je to červené B pro, proti, zdržel se, přijato tím článek 119. Vědí všichni, kde jsme? Je to tak, tak to je báječné. 119, prosím. 119. Je to na první straně vašeho hlasovacího seznamu, totiž to mají všichni, no to je báječné, 119 pro, proti, zdržel se přijato, 3 pro, proti, zdržel se přijato, Libe 16 je pokryto, odpadá, číslo 4 pro, proti, zdržel se přijato, Jury 24, eh, dílčí hlasování eh, ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se přijato, druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuto, 5 pro, proti, zdržel se přijato, 117 pro, proti, zdržel se přijato. 118 odpadá, protože A bylo přijato. Osmička pro, proti, zdržel se přijato. Ústní pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdržel se přijato. 10 pro, proti, zdržel se přijato. Libe 17 pro, proti. Můžeme to zkontrolovat, prosím, Libe 17, kontrola. Zamítnuto. Děkuji moc krát. Jury 25 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Jury 27 pro, proti, zdržel se zamítnuto, Jury 28 pro, proti, zdržel se zamítnuto, Libe 18 pro, proti, zdržel se přijato, Jury 29 odpadá, číslo 12 ústní pozměňovací návrh žádné námitky pro, proti, zdržel se přijato, Jury 30 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Libe 19 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Jury 31 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 120 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdržel se přijato. Jury 32 odpadá, Libe 20 odpadá, Libe 21 odpadá. Libe 22 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 19 odpadá, Jury 33 pro, proti, zdržel se přijato, 110, 110 a 124 pro, proti, zdržel se, můžeme to zkontrolovat, 120 a 124. Zamítnuto. 120, 20 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 121 bylo staženo. 123 pro, proti, zdržel se. Můžeme to zkontrolovat. 123. Konec hlasování. Zamítnuto. 21 pro, proti, zdržel se. Odpadá to, omlouvám se, odpadá. 30 se nehlasuje, 130 pro, proti, ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdržel se přijato. Druhou část 130 zkontrolujeme, prosím. Konec hlasování přijato. 31 odpadá. 129 je pokryto. 128 ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se. Druhá část pro, proti, zdržel se. Kontrola. Je to sice pokryto, ale e, e, prosím, druhá část 30 kontrola. Konec hlasování. Přijato, ale stejně to odpadá, praví paní předsedkyně. 127 odpadá. Pardon, odpadá. Jury 34 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 131 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Libe 24 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Libe 25 odpadá 132 pro, proti, zdržel se přijat. 133 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se přijato. 39 pro, proti, zdržel se přijato. Jury 35 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Libe 26 pro, proti, zdržel se kontrola Libe 26. Konec hlasování. Přijato. 41 pro, proti, zdržel se přijato, 42 pro, proti, zdržel se přijato, 139 odpadá, 44 pro, proti, zdržel se přijato, Jury 36 a takže 25 pro, proti, zdržel se, kontrola, kontrola, 45. Konec hlasování. Zamítnuto. 137 pro, proti, zdržel se, přijato. Ano, dobře, kontrola 137. Konec hlasování, přijato. Jury 37 odpadá, 136 odpadá. 135 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 46 pro, proti, zdržel se přijato. Ano, dobře, kontrola 46. Kon, konec hlasování, zamítnuto. Omlouvám se, nemohla jsem to, neviděla jsem to. 138 pro, proti, zdržel se přijato. 141 pro, proti, zdržel se, přijato. Lib, ústní pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdržel se, přijato. Libe 29, Jury 39 pro, proti, zdržel se, přijato. Libe 30 pro, proti, zdržel se, kontrola. Libe 30 kontrola. Zamítnuto. Libe 31 pro, proti, zdržel se. Ne všichni se účastní hlasování, ne všichni zdvihají ruce. Takže přijato. Jury 40 odpadá 49 pro, proti, zdržel se přijato 142 pro, proti, zdržel se přijato 143 pro, proti, zdržel se přijato 144 pro, proti, zdržel se přijato 51 odpadá, kompromis 1A pro, proti, zdržel se zamítnuto. Ano, dobře, zkontrolujeme to. Je mi to líto, neviděla jsem to. 53 pro, odpa, ne, 53 odpada. takže teď pokračujeme 147 ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdržel se, přijato 52 pro, proti, zdržel se přijato. 55 odpadá. 149. Pane Bože. Ja, komm, wir müssen abstimmen 149. Ja, okay, we, we vote on 149. 149 pro, proti, zdržel se. Takže je mi líto, ale musíme to zkontrolovat. 149. Zamítnuto. 151, 1 pro, proti, zdržel se přijato. 3 pro, proti, zdržel se přijato. 1, ano. Kontrola. It was a rather clear majority. Yes, it is adopted. Yeah. 153 was 153 přijal to tež. Liber 33, kde pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Liber 34 a Jury 41, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijal to. 56, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijal přijato. Ověříme 56. Byla tam, myslím, jasná většina, ale uvěříme. Konec hlasování a bylo to přijato. Libe 36 a Jure 43 pro, proti zdrželi se. To radši uvěříme. Takže Libe 36 a Jury 43. Bylo to přijato. 57 s ústním pozměňovacím návrhem, pro proti zdrželi se přijato. 154 pro, proti zdrželi se přijato, 58 pro, proti zdrželi se přijato. Libe 37 odpadá, 59 kde pro, proti zdrželi se přijato. Ústní pozněvací návrh číslo 3 kde pro, proti zdrželi se přijato. Jury 44 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Kompromis 1b pro, proti zdrželi se přijat. 62, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 157 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. 63 je pokryté, 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. 65. 64? 64 chcete uvěřit? Dobře. Bylo to přijato. 65 pro, proti, zdrželi se. Přijato 158 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Libe 32 odpadá. Jury 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se, přijato. Libe 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Libe 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 159, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. 160 odpadá, Libe 41 taky, Jury 46 taky, takže Libe 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jury 48, je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 71, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 162 a Libe 43 jsou identické, ale po částech. První část odpadá, protože jsme přijali 71. A poslední věta je kompatibilní, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Libe 44 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželi se. Hmm, to asi ověříme. 72 ověřujeme. Ještě nám chybí jeden hlasující. Bylo to zamítnuto. 163, kdo je pro, proti, Zdrželi se. No, zamítnuto. Libe 45, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 73, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 164 odpadá, Libe 46 také. 165 pro, proti. Zdrželi se. Přijato. 74 odpadá, 75 kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 75 ověříme, dobrá. A bylo to zamítnuto, omlouvám se, že jsem to neviděla. 166. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Libe 47. Odpadá. 168. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 76 pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 167, je pro, proti, zdrželi se přijato, 77 pro, proti, zdrželi se přijato, 78 pro, proti, zdrželi se přijato. Libe 48 odpadá, 169, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 79 a 171, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 170 a Libe 49 odpadají. 172, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis číslo 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 84 1 177 pro, proti zdrželi se přijato. Libe 51 odpadá, 178 kdo je pro, proti zdrželi se přijato. 179 kde pro, proti zdrželi se přijato. 181 staženo, 180 a Libe 52, kdo je pro. A je to ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jury 49, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4, pro, proti, zdrželi se, přijat. 182, Alibe 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. 84 pro, proti, zdrželi se, přijato. 85 po částech, první část, kdo je pro? Ne, první část odpadá, pardon. 85. Tak odpadá a druhá část, kdo proti, zdrželi se, přijato. 185. Ve dvou částech první část odpadá. První část odpadá a druhá, kde pro, proti, zdrželi se, No, v podstatě to taky odpadá. No, dobře, omlouvám se. 86 bude pro, proti zdrželi se. Přijato 87 pro, eh, odpadá. Libe 56. Co by addendum? kde pro, proti, zdrželi se přijato. 90 pro, proti, zdrželi se přijato. 186, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 187, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 91 pro, proti, zdrželi se, přijato. 92 pro, proti, zdrželi se, přijato. 93 pro, proti, zdrželi se, přijato. 95 s ústním pozměňovacím návrhem kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Libe 57 odpadá, Libe 38 je pokryté, ústní pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijat. 96 pro, proti, zdrželi se, přijato. 97 pro, proti, zdrželi se, přijato. 98 pro, proti, zdrželi se, přijato. 99 pro, proti, zdrželi se, přijato. 100 pro, proti, zdrželi se, přijat. 101 2 pro, proti, zdrželi se přijato, 103 pro, proti, zdrželi se přijato, 103 ověříme. Ještě nám chybí jeden hlasující a bylo to zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Pardon, kompromis 5 má části. A takže první část, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, to ověříme. Tak prosím, ověřme si druhou část. A bylo to zamítnuto. A třetí část, to je pro? Proti? Tak prosím, i troj, třetí část si uvěřme. Nemůžeme to jen tak nechat otevřené. To nejde, kolegové a kolegyně. Protože teď jsme odhlasovali revizi, ale nikdo neví vlastně, co je začno. tak super, a budeme to muset si zopáknout na plénu, protože bychom si aspoň měli tady určit datum, kdy tady se do té revize pustíme. No. Takže hurá, budeme ji mít, ale nikdo neví kdy. Super. Tak 189 pro, proti, zdrželi se. Můžeme to ověřit. 189. 189. Bylo to zamítnuto. 106, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jury 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Jury 2 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Dva, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Libe 1 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 107, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto a Jury 3, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato a Jury 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Liber 2 odpadá. Libe 3, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Libe 4 pro, proti, zdrželi se, to, to radši ověříme, Libe 4. Ale myslím, že to bylo velkou většinou zamítnuto. Ano, je to tak. Jury 5. Bude pro, proti. Zdrželi se. Přijato. Libe 5. Pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Jury 6 pokrývá Libe 5, takže Libe 6 pro, proti. Ověříme Libe 6. Kontrolní hlasování skončilo, bylo to zamítnuto. Jury 7, pokryto Jury 6, Jury 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jury 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Libe 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Libe 8 kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Jury 10 kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jury 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Libe 9 po částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Jury 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 108 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme 108, dobrá. Končím hlasování, bylo to zamítnuto. Jury 13, po částech první část pro, proti zdrželi se přijato, druhá část pro, proti zdrželi se zamítnuto. Liber 10, ve dvou částech, první, kde pro, proti zdrželi se přijato, druhá část pro, proti zdrželi se Zamítnuto. Jury 14 bude pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 109 po dvou částech. První část je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Jury 15 pro, proti, zamítnuto. 111 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Ano, ověříme si 100 jedenáctku. Jedna, jedna, jedna. Toto to zamítnuto. Jury 16 pro, proti, zdrželi se. Tak já nevidím, nezvedáte pořádně ruce, musíte to ověřit. Jury 16. Ještě nám chybí Jeden hlasující. Zamítnuto. Jury 17 to je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Liba 11 to je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Jury 18 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Jury 19 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Liba 12 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 112 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Jury 20 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 114 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme 114, ano, samozřejmě. Bylo to přijato a omlouvám se. Jury 21, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jury 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 115, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jury 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Libe 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Libe 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 116, pro, proti, zdrželi se, přijato. Libe 15, ústně pozněvacím návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A závěrečné hlasování o zprávě. Jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Velkou většinou přijato, takže děkuji a děkuji svým asistentům sekretariátu i stínovým zpravodajům, protože to vůbec nebyla snadná věc. Nyní jsme tedy na konci hlasování a všem moc děkuji.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 Eh, já bych ráda nyní postoupila k bodu jednání číslo 4. Eh, vítám zde pana Brinkata z Evropského účetního dvora, eh, který nám tady představí zvláštní zprávu o Evropském fondu pro strategické investice EFSI. Vítám vás tady, pane Brinkete. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní předsedkyně, eh, dámy a pánové, děkuji vám za eh, pozvání do vašeho eh, výboru. Je mně zvláštním potěšením, že skutečně dneska mohu vám prezentovat naši zprávu tak, abychom prostě tento fond přivedli k naprostému úspěchu. Evropský fond EFSI byl vytvořen v roce 2015 jako součást investičního plánu pro Evropu. Eh, měl de facto vyplnit tu mezeru, která vznikla po počátku eh, ekonomické krize v roce 2008. Eh, byl vytvořen v rámci EIB a je nyní řízen řídícím výborem, který je složen ze zástupců komisa EIB. EFSI Původně měl rozpočet 16 miliard eur, eh, v garancích 5 miliard eh, vlastních zdrojů EIB a mohl eh, mobilizovat další peníze ve výši až 315 miliard eur a to do července 2018, přičemž tyto peníze šly na priority EU a členských zemí. Cílem bylo eh, posoudit, eh, zda EFSI funguje efektivně při získávání prostředků na podporu investic v rámci celé EU. Audit pokrývá období od začátku roce 2015 až do července 2018. A my jsme analyzovali auditní zprávy, analyzovali jsme eh, operační portfolio, revidovali jsme, provedli jsme přehled určitých operací a e, používali jsme tedy e, expertů EIB a externí expertů. E, také šlo o schválení financování prvních tří, za první tři roky. Já jsem se také osobně setkal s řadou europoslanců, kteří se zajímají o fungování EFSI a de facto šlo o to, aby získal lepší porozumění. Zjistili jsme, že EIB úspěšně schválila více než 59 miliard eur eh, ke 30. červnu 2018. EIB eh, e skupina do 17. července eh, rovněž schválila své vlastní částky. K těmto výsledkům vedlo mnoho Eh, faktorů, eh, například také operační flexibilita a dále také eh, to, že investiční portfolio nemělo příliš mnoho omezení, také se způsob řízení zjednodušil a posílila se spolupráce s EIB a dalšími institucemi. hodnota eh, rizikových finančních operací, eh, tak jak to podpisovala, podepisovala EIB, eh, byla vlastně nižší, než se plánovalo. Nabízely se zejména investiční půjčky s dlouhodobou splatností, přičemž jsme brali v úvahu také nezabezpečené pozici a také jsme měli jako protějšky Eh, vysoce rizikové eh, partnery. EFSI zároveň nahradila určité eh, financování z řízené centrálně finančními nástroji EU, zejména v oblasti dopravy a energetiky. Také je třeba, aby EIB e zvážila budoucí možné Eh, přesahy. Operace EFSI eh, také provádějí, eh, poskytují doplňkovou, doplňkové možnosti financování podle EFSI nařízení. To všem neznamená, že ty projekty nemohou být financovány z jiných zdrojů. Ukazuje se, že téměř třetina projektů v rámci inovačního okna by se stejně Eh, odehrála, stejně by nastala eh, i bez podpory tohoto EFSI. Eh, nicméně bylo možné snížit náklady. Projekty EFSI byly také financovány z soukromých zdrojů nebo z jiných veřejných zdrojů, ovšem za jiných podmínek. Použili jsme metodiku posouzení investic a eh, de facto eh, tato metodika eh, částečně přeháněla tu množství dodatečných investic. Máme to ten takzvaný multiplikační efekt, který je přehnán. De facto se sem započítají celé projekty a nejenom ta část, která skutečně Eh, byla díky existenci EFSI. Tady eh, toto, tato metodika eh, vlastně vede k riziku, že se některé investice započítávají dvakrát. Bohužel nemáme srovnatelné výkonnostní ukazatele a tak to bude i do budoucna. Portfolio FC. Eh, na konci roku 2017 eh, se pohybovalo v rámci orientačních limitů, které byly eh, stanoveny v rámci politických sektorů. Nicméně geografická koncentrace nebyla dostatečně vyvážená. Většinou tyto peníze proudily do větších, 15 větších členských zemí. To znamená, že je třeba eh, pomoci těm, eh, kteří nejsou dostatečně eh, rozvinutí tady. A to vlastně najdete v příslušné části zprávy. Kdyby podpora těch promočních bank byla spuštěna dříve, vlastně už od začátku, viděli bychom dneska od samého počátku daleko lepší výsledky. Eh, navíc nemáme informace o tom, kolik projektů bylo zamítnuto a z jakého důvodu. Eh, můžeme tedy uzavřít, že EFSI účinně dokázala přilákat investiční prostředky. Eh, nicméně dá se říci, že takto mobilizované investice nebere v úvahu to, že některé operace EFSI nahradily jiné operace EIB, eh, které by jinak byly eh, stejně realizovány z jiných zdrojů EU. Takže můžeme říci, že je třeba kromě tohoto ještě také eh, zlepšit geografickou rovnováhu. Naše doporučení jsou tady jsou. Je třeba podporovat Eh, oprávněné eh, využití prostředků EFSI eh, tam, kde ve čili větším rizikům. Za B je třeba podporovat komplementaritu EU in finančních instrumentů a rozpočtových garancí. Za C zlepšit posouzení toho, že EFSI projekty skutečně mohou nebo nemohou být financovány z jiných zdrojů. Dále Eh, lépe odhadovat mobilizované investice a dále zlepšit geografické, geografickou rovnováhu investic EFSI. My musíme říci, že eh, dvě doporučení už se realizují, to je B a C. Nicméně naše setkání ukazuje, eh, že publikace naší zprávy není koncem celého procesu. My budeme také do budoucna lépe monitorovat a nadále monitorovat, eh, jak, je, jak jsou plněny cíle komise a EIB. Děkuji vám. Tak, děkuji. Je to velice eh, zajímavá zpráva. Eh, vlastně nijak nás to nepřekvapilo, odpovídá to našim dojmům a vy jste nám vlastně dodal, eh, můžeme říci, eh, forenzní eh, údaje o tom, co jsme si stejně mysleli. Nyní pan kolega Vali. Ano, děkuji. Děkuji rozpočtovému tady výboru pro rozpočtovou kontrolu. Chtěl bych zdůraznit jednu věc. My tady máme vlastně FC 1 a to, jak se na to díváme, bylo vlastně nyní potvrzeno. Účetní dvůr eh, poznamenává, že podporované projekty některé mohly být také financovány z jiných již existujících eh, zdrojů. Eh, ta doplňkovost EFSI vlastně neznamená jen to, že jde o Eh, příznivější finanční podmínky. Eh, tady jde o, spíše o projekty, které vlastně by jinak podporu nezískaly. A tady byl cílem eh, rozhýbat evropské investice. Tento program fc 1 měl vlastně přinést tu přidanou hodnotu, že tam, kde by tržní investice byly příliš rizikové, tam právě má zastoupit EFSI, podívat, by se ty investice neuskutečnily. Ano, eh, je třeba zlepšit komplementaritu mezi různými nástroje a také jde o to, aby se jednotlivé programy navzájem nepřekrývaly. Myslím, že jdeme správným směrem. Eh, tento projekt musíme v realizační fázi pečlivě sledovat aby pro evropskou ekonomiku eh, z toho skutečně vyplývat všude přínosy. Eh, bylo konstatováno, eh, že je třeba lépe sladit EFSI a strategické cíle Evropy. Ale samozřejmě jde nám také o trvalou udržitelnost, EFSI eh, 1 eh, občas financovalo projektu, projekty, které z hlediska eh, životního prostředí jsou pochybné, jako biorafinerie, železárny nebo klady fosilních paliv jako zemního plynu, případně také financování dálnic. Mnohé projekty v oblasti průmyslu nebo v oblasti dopravy eh, šly na úkor například eh, výzkumu nebo životního prostředí. Eh, to samozřejmě neodpovídá klimatické politice EU ani pařížské dohodě. Tady je skutečně pečlivě zkoumat, jaký tyto projekty mají skutečný přínos. Co se týče pákového efektu, tak eh, Evropská investiční banka k tomu eh, předložila několik komentářů. Bylo by dobré, kdyby ta eh, metoda se nám mohla lépe objasnit. Víme, že někde se výsledky započítali dvakrát, čili já bych eh, eh, skutečně rád požádal Evropskou investiční banku, aby nám vysvětlila, jak to vlastně eh, je s tím započítáváním a s tím pákovým efektem. No a samozřejmě chceme, aby rozložení těchto prostředků bylo daleko lepší do budoucna. Evropská unie si je jistě vědoma toho, eh, jakou, eh, jaký efekt má mít EFSI. A eh, bohužel tady v některých zemích nesou ty promoční banky, které jsou zásadní partnery. Máme celkem vlastně schvál, měli bychom mít schválen v současné době 160 miliard a v současné, ale je to jenom 85 miliard. Mm. No a e, e, e, rovněž v poslední době jsme se setkali s tím, že během velice krátké době v posledních dnech bylo schváleno obrovské množství projektů. Nevíme, jestli to je možná jenom snaha skutečně zvýšit plnění. A Zajímalo by mě, eh, zda tedy v těch eh, nových eh, programech finančního rámce jsou nyní lépe, lépe strukturovány. Skutečně by mě zajímalo, aby EIB jasněji tedy se vyjádřila právě k těm tématům, o kterých máme určité pochybnosti. Je třeba říci, že některá, eh, některé nálezy účetního dvora nebyly zrovna přivítány na straně EIB. Takže já si myslím, že eh, skutečně EIB by nám mohla poskytnout ještě dodatečné vysvětlení. Eh, EIB e, se vlastně musí nějakým e, způsobem vyrovnat e, s celou tou kritikou, která tady zasněla. Do budoucna by se skutečně měly trošku změnit postoje a mělo by se zlepšit naplňování cílů. EIB by měla být skutečně tím hlavním partnerem EIB, i když konstruktivní spolupráce nepatří zrovna k jejich eh, silným stránkám. Pan Pirinský. Well, thank you, madam. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mm, jak jste poznamenala, nálezy této velice analytické zprávy nejsou tím prvním, co proč tento výbor zavedl jak charakteristiky programu EFSI, ale jak už tady zaznělo, teď máme takzvanou forenzní evidenci neboli důkaz, jak to nazývají angličané. Možná eh, bych začal od konce tam, kde pan Brinket skončil, protože on řekl, že to, tím to vlastně nekončí. A měli bychom přemýšlet o tom, a vlastně i pan Bali eh, to ve svém zhrnutí řekl. Paní předsedkyně, já se opravdu domnívám, že tato zpráva je dobrým základem pro hluboké přeskoumání programu. Nechci tady dlouho hovořit, ale co mám na mysli? Nejprve, když se hovoří o překonání toho nedostatku investic, to bylo tím nejvyšším přikázáním. Tady se prostě srovnávala Evropa před krizí, po krizi, ale to nemůže být dostatečným vodítkem pro to, aby se, určili, jaké prog- aby se určilo, jaké programy jsou nezbytné eh, je třeba zjistit, jak to funguje v jednotlivých členských státech a regionech. A pak se dostáváme k tomu bodu, že na ten program se musí nahlížet jako na přidanou hodnotu daleko více, než abychom tady rozvíjeli pochybnosti, jestli tedy zda vůbec můžeme hovořit o přidané hodnotě. tak co pan Brinkart také řekl, že účetní dvůr odmítl informace a projekty, které nebyly přizpůsobeny. A tady já se domnívám, paní předsedkyně, že už jsme při jiných příležitostech diskutovali o otázce, do jaké míry má účetní dvůr opravdový přístup k fungování banky, aby byl schopen udělat uh, reálné hodnocení jejího fungování ve světle toho, jak prostě plní dohodu a protokoly příslušné eh, IB. A já bych byl velice vděčný, kdybych se o tom mohl dozvědět něco více, jak od Evropského účetního dvora, tak od EIB samotné. A vůbec jsem se nezmínil o záležitosti zeměpisného rozdělení Mhm, protože mm, A tady máme pouze jednu indikaci toho, že je třeba mít prostě zacílený přístup k různým situacím a různým členským státům. Takže já mám takový pocit, že je zapotřebí mít lepší naprogramování celého fungování toho nástroje EPSI a zaktualizovat ho. Protože, jak jsme také slyšeli na slyšeních, kde hovořili eh, čelní představitele EIB, Oni říkali, lidé k nám přichází k projek- s projekty, my řekneme OK nebo ne, ale musí to přece být politicky vedené programy. Tady se tedy domnívám, že máme celou paletu zcela zásadních otázek, které musí být vyjasněny pro příští programové období. A já bych se rád zeptal jakým způsobem by náš výbor mohl sehrát korektní a dobrou roli v tom, aby se to systematicky nějakým způsobem událo. Mm, stejně tak jako výbor regi a také obecně, jak se budou ty programy implementovat. Děkuji mnohokrát a teď paní kolegyně Ayala Sendra. Děkuji vám, paní předsedkyně. No, potvrzuji to, co právě řekl kolega Pirinský. A dovolte, abych tedy poděkovala za zprávu účetnímu dvoru, ale také jsem se chtěla zeptat na některé další prvky EPSI. V EPSI do určité míry existovala určitá konfigurace, kromě tedy investice, které šly z evropského rozpočtu Mm, to bylo takové inženýrství různého druhu pro přípravu projektu. A já jsem se chtěla zeptat, zda už byla příležitost k tomu analyzovat rovněž tuto konstrukci, jak jsme to nazvali, že eh, pro vytvoření určitého aparátu, jehož úkolem bylo připravit projekty Třeba, že pak se to samozřejmě dělo hlavně z finančního hlediska, ale chci se zeptat, zda eh, účetní dvor mohl mm, dospět k hodnocení i tohoto prvku, protože by to mohlo být důležité. Za druhé, a to je něco, co nám způsobuje starosti, eh, když se zaobíráme EFSI. Do určité míry EFSI fungoval jako velký marketingový program eh, EBI, Evropské tedy banky, investiční EIB, pardon, a, a najednou ty tradiční produkty zmizely a nebylo to možná moc pozitivního pro EFSI, protože my se domníváme, že zcela zásadní věcí tohoto nástroje eh, měl dosáhnout toho, aby Evropská investiční banka na sebe vzala také nezbytná rizika pro to, aby se znovu nastartovala či oživila ekonomika. A také aspekt malých a středně velkých podniků. Velice často se nám říká, že to byl program, který byl velmi úspěšný a já bych tedy ráda věděla, zda trvalá udržitelnost těch malých a středně velkých projektů je skutečně reálná i několik let poté, anebo zda to byla jenom taková nějaká prozatímní dočasná injekce eh, investiční. A teď, co se týče nového finančního výhledu eh, v naprosto nové konfiguraci Invest EU. Chci se zeptat, zda tedy Evropský účetní dvůr by mohl nějakým způsobem sjednotit tuto specifickou zprávou, kterou nás nepředstavil se specifickými D doporučeními pro toto Invest EU, protože už se představil ten takový první projekt, ale já bych chtěla vidět, jak to vypadá ve světle této zprávy. Děkuji vám mnohokrát. Ano, už tady nemám žádné další přihlášky do diskuse, takže dám slovo panu Kůnovi z EIB paní předsedkyně, paní Prinkrte, vážení členové výboru KONT, děkuji vám mnohokrát za to, že nám umožňujete účastnit se tohoto zasedání a vysvětlit vám vaše nejasnosti či odpovědět na vaše dotazy. Chci také poděkovat Evropskému účetnímu dvoru celému týmu za vynikající zprávu, ale rovněž za vynikající spolupráci, kterou jsme měli během celého procesu. Bylo to opravdu výborná zkušenost pro naši banku a myslím, že jsme se mohli hodně naučit. Když se podíváme na EFSI, dámy a pánové, vidíme, že eh, skutečně dosahuje cílů, které si přece vzali eh, Eh, lídři eh, při eh, dodatečných pěti miliardových investicích do roku 2020 a skutečný cíl dosáhnout 350 miliard byl tedy rozšířen. A já na to chci obzvláště upozornit právě proto, že to by, že nikdy nebylo cílem pardon, že naším cílem bylo vždycky dosáhnout prostě investic. A adicionalita přispěla k tomu úspěchu, protože se ukázalo, že EIB by nemohlo projektovat operace EFSI bez eh, podpory a eh, hodnocení rizik, které EFSI sebou nese. Rád bych tady uvedl pět bodů. Za prvé, EFSI umožňuje bance rozšířit financování svého biznesu s riziky a rozšířit také zacílenost na své klienty a sice o více než 400 což by bez tohoto programu prostě nebylo vůbec možné. Za druhé, Předtím, než bylo EFSI zavedeno, eh, mohla naše banka provádět jenom část rizikových hodnocení, to bylo zhruba 6 našeho celkového financování. Za třetí, díky evropské garanci více se, se řada, řada aktivit dostává do tzv. specifických či speciálních aktivit. EIB spolupracuje s klienty se 70, a 70% z nich bylo nových klientů banky. We were seeking new clients when new... A to znamená, že jsme také hledali nové klienty, kteří by mohli přinést nové investice. A pak jsme tady měli také způsoby mm, e, kofinancování. Ve spolupráci pro přípravu dalšího víceletého finančního výhledu a rámce Mm, mm, musíme pokračovat v našich snách zlepšovat. Jsme, my nikdy, jsme někdy eh, řekli, že bychom nic nechtěli změnit nebo že bychom nes, ne, sledovali a nechovali se podle doporučení Evropského účetního dvora. Eh, ta doporučení, která jsme právě slyšeli, my naopak se budeme řídit podle toho, co je třeba eh, zlepšit. Evropský mm, účetní dvůr pokryl období 2015 až 2018 Koncem roku 2017 Evropský parlament a Rada hlasovala pro rozšíření EFSI. EFSI 2.0 bude pokročovat v finančním výhledu, eh, který bude schválen v roce 2020 a eh, my jsme plnili tedy příslušné, tedy příslušné nařízení. Eh, obavy které mm, vznesl účetní dvor v souvislosti s příslušným nařízením, jsme vzali vážně. To je příklad například pro doporučení týkající se zlepšení potenciálního projektu, kdyby byl mohl být býval financován i z jiných finančních zdrojů. Stejně tak, jako byla zlepšena metodologie ve spolupráci s komisí, aby se zabránilo mm, dvoj double counting, accountingu. Také jsme zlepšili kalkulování v roce 2018 a zaktualizovali jsme metodologii v roce 2018. Další aktualizace se připravuje pro FC 2.0. Ta metodologie se byla zlepšována skutečně proto, aby byla v souladu s při, se stanovenými cíly. EFSI podporuje investice samozřejmě, můžeme vždycky se zlepšovat a také to chceme dělat proto, abychom, lep, abychom dosáhli lepší distribuce v celé Evropské unii, ale bylo by příhodné podívat se také na pozitivní vývoj v této oblasti. E, samozřejmě velikost ekonomiky také ovlivňuje výši investic a podporu. E, to znamená, že e, geografická, mm, geografický záměr tady nemůže být brán jako hlavní hledisko, ale musí se také zohledňovat HDP jednotlivých členských států. Původně očekávané EFSI mm, investice reflektovaly Eh, tuto zásady, ale nedávno investice v nových členských státech vzrostly velkou měrou, eh, i když malé státy nebyly tak postiženy velkou krizí. Když se podíváme na Řecko a Estonsko, tak ty jsou na prvním místě v investicích. A pak Portugalsko a Španělsko. A to je také díky skutečnosti, že Evropská komise a IB, EIB už e, chtěli prostě dosáhnout určitého geografického vyvážení a k tomu přispěla také zvýšená spolupráce s místními experty a, místní a jednotlivými národními bankami e, vznikly modely spolupráce a to nám velice pomohlo. A teď, když došlo k prvním doporučením, a sice také zvýšit řízení, eh, zvýšit produkty s určitým rizikem, tak my samozřejmě budeme hledět na to, aby to vše bylo v souladu s doporučeními. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, dámy a pánové. Z generálního ředitelství ECFIN, paní Valtronen, máte slovo. Děkuji vám. My vítáme zprávu účetního dvora. Samozřejmě je to pro nás vždycky velice zajímavé, přínosné a vhodné mít zde externí pohled na to, jak implementujeme určité věci, které byly rozhodnuty a my zohledníme tedy to poučení z této zprávy v souvislosti hlavně s Invest EU. Protože nyní vlastně vznikl návrh a je zde legislativní diskuse o jednotném zaštřešení různých programů, různých nástrojů a pokusíme se vyhnout těm věcem, na které negativně poukazuje zpráva. Také řešíme otázku adicionality a e, nedobré investiční situace a tržní ukazatele. Nicméně je to investiční program, takže bude vždy záviset na poptávce, ale samozřejmě rozšíříme určitý způsob politického vedení v těch pokynech. A je třeba také řešit problematiku geografické vyváženosti, a to tím, že budeme nadále poskytovat eh, poradenství a podporu v vytváření kapacit tam, kde je to potřebné. Pevně doufáme, že budou předkládány inovativní projekty a že budeme moci poskytnout více eh, financí pro eh, zvyšování sociálních pracovních kompetencí a že se nevrátíme k té situaci z let 2014 až 15, kdy bylo tedy třeba zahájit to investování jako takové a nyní ho chceme více zacílit na ty nejpotřebnější oblasti a na ta důležitá odvětví, která umožní evropské ekonomice udržitelně růst a řešit a čelit všem těm problémům, s nimiž jsme nyní konfrontováni. Děkuji. No dobrá, předsedkyně, říkala jsem si, jak chci strávit dnešní eh, večer rychle si dát panáka a nebo to tady nechat bouchnout. Já si myslím, že odpovědi EIB i komise jsou příšerné. Čím větší je to průšvih, tak tím slabší jsou reakce na něj. Když vám tady dali pořádně na budku lidi. A EIB říká, jo, to už bylo, to je teď za náma, hledíme směle do budoucnosti. A komise pro změnu neříká vůbec nic. No, klidně jste mohli říct něco víc. A také třeba, proč účetní dvůr nezískal přístup k těm odmítnutým projektům. To je taková první pořádná otázka. Byla bych ráda, kdybyste se k tomu stavili trochu odhodlaněji, k tomu, co před námi leží jako velká katastrofa, protože začalo to ve velkém a teď to v podstatě není skoro nic. Tak, prosím, pan Kůn má možnost jako první se vyjádřit. No, děkuji vám, paní předsedkyně. A já bych řekl rád několik věcí. Samozřejmě všechna doporučení bereme nesmírně vážně. Rozhodně tomu není tak, že bychom je chtěli ignorovat a že bychom se nechtěli zlepšovat. Za druhé, multiplikátor FC je opravdu důvěryhodný nástroj, jak měřit dopady. Samozřejmě v těch velkých projektech je vždy Eh, možnost zlepšování. Bylo zde poukazováno na problémy, eh, už jsme řadu z nich napravili, jsme veli, stavíme se k tomu skromně a neustále se zlepšujeme. A neodmítli jsme účetnímu dvoru žádnou informaci, kterou, kterou se explicitně požádali, kterou jsme jim mohli dát. Pokud došlo k odmítnutí určitých projektů, tak to odmítnutí nebylo v nějakém rozhodujícím orgánu, protože ty si mohou snadno vyměnit informace, ale mnoho těch eh, projektů bylo odmítnuto té prvotní fázi s, eh, diskuse s, eh, s klienty, kdy vlastně přímo na místě ty poskytovatele úvěru vyhodnocují, jestli ten projekt bude fungovat nebo ne a často prostě odumřou už této primární fázi, protože prostě zde není dostatečný základ pro to, aby ten projekt fungoval, ale nemůžeme o něm sdílet informace, protože ten projekt prostě není. A to se děje kde no denně. Takže nemáme naprosto všechny odmítnuté projekty. Samozřejmě jsou projekty, které jsme odmítli v našich výborech a to je možné kontrolovat a zde jsme opravdu sdíleli všechny informace, takže chceme jasně říct, že jsme neskrývali žádné informace, EIB se chovala naprosto transparentně a nechceme být nahlíženi jakožto banka, která toto nebere dostatečně vážně a nezlepšuje se. Pokud si tu zprávu přečtete ehm, detailněji, tak je to opravdu ehm, vyvážená zpráva, která také eh, podtrhává význam EFSI, což na této schůzi ještě nezaznělo. A i ta zpráva jako taková začíná velice pozitivními poznámkami. Byl bych tedy nerad, kdybyste eh, toto označovala tím slovem Belforliger, protože zde jsme opravdu překonali velký eh, nedostatek investování a myslím si, že je důležité, že komise také tento program podporuje. Děkuji. Děkuji. Já jsem ostatně nikdy nepochopovala o tom, že když rozhodíte mezi lidi tolik peněz, že by to nemělo vůbec žádný efekt. To je naprosto jasné. Jistě, nějaký efekt to je, ale otázka, jestli bychom toho efektu neměli mít trochu víc. Tak, pan Valon ještě. Paní Valon ještě. Děkuji, ano. Pokud jsem se na začátku nevyjádřila jasně, tak samozřejmě komise přijala veškerá doporučení ze strany účetního dvora. A to, proč jsem hovořila o budoucnosti, bylo to, že jsem chtěla ukázat, že pracujeme tímto směrem, ale samozřejmě i ta doporučení účetního dvora budeme implementovat v souvislosti s EFSI. A nejenom tím, že budeme navrhovat pro eh, příští víceletý rámec nový program. Děkuji a nyní pan Brinkart. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tak já pokusím zareagovat na ty hlavní body, eh, které zde zazněly od významných řečníků, kteří zde promluvili, snad nic důležitého nepřeskočím. Omezený přístup informacím. Nemohu říct, že nám bylo zabráněno v přístupu k mnoha informacím, ale nebylo možno si utvořit ten velký globální obrázek. Ehm, beru na vědomí to, co zde říkal zástupce EIB, že někdy je těžké dát dohromady veškeré informace na té nižší úrovni projektu, ale myslím si, že velká instituce jako EIB by měla mít možnost a schopnost inventarizovat tyto záležitosti a poskytnout jasný obrázek eh, nejenom těch schválených projektů, ale i těch odmítnutých a důvodů odmítnutí. A to eh, byla ta otázka, kterou jsem byl bombardován při našem českém vystoupení eh, v Bruselu a já jsem na ní neměl odpověď, protože jsme k tomu nedostali informace v průběhu vlastního auditu. EIB a komise tedy uznávají, že jsme byli rozhodní a spravedliví v našem auditu. A to také uvádí název té zprávy, kde uvádíme slovo e, úspěch. Protože my principiálně věříme v EFSI. My prostě jenom chceme, aby EFSI bylo efektivnější, účinnější a transparentnější. Kdyby tomu tak nebylo, tak bychom tu zprávu napsali naprosto negativním tónem, což jsme nenapsali. A také se to neodráží eh, v těch eh, diskusích eh, během vyjednávání, které mohou opravdu označit jako pozitivní. Ještě dvě důležité věci, hlavně paní Ayala Sender se zmínila otázku Invest EU. Zde bychom se měli, myslím, vyjádřit jasně. E, Invest EU, tam je situace následující. Ehm, evropské záruční režimy jako FC Invest EU musí hrát důležitou roli, musí být řádně zpravovány a řádně kontrolovány parlamentem. Naší role je využívat audity, aby to parlamenty na vnitrostátní evropský dělali. Vedle EFSI tak nový program EU Invest bude velkým zdrojem financování investic VVFR 2021 až 2027, ale na tom se ještě pracuje, ještě ten VFR musí být schválen. Potom 38 miliardová rozpočtová eh, záruka a další mnoha miliardová záruka EFSI. Eh, eh, doufáme, že se zde bude navazovat na dosavadní zkušenosti z EFSI i z dalších nástrojů a vítáme to, co by zjednodušení toho stávajícího stavu. Investiční fond bude vycházet z podobných principů jako EFSI, když jeho řízení možná bude vypadat v některých aspektech jinak. Nebyli jsme dotázáni na legislativní návrh Invest EU, ale možná, že se na nás obrátí jiné instituce s touto žádostí. My prostě vítáme zjednodušení, které přináší Invest EU a předběžně si myslíme, že ten návrh je připraven dobře. Jistě některé záležitosti jsou tam kontroverzní, například eh, Eh, ty dohody o řízení, jak navrhuje komise, potom EFSI a Invest EU, protože v EFSI jde o to, aby ty finanční operace byly schváleny a podepsány rychle, ale u Invest EU je to jinak. Tam možná není důležité to rychlé tempo, ale spíše je důležitý ten typ projektu, který bude podporován. Na to eh, někteří z poslanců zde dnes také upozornili. Eh, governance Arrangements Invest EU musí být výkonné nejenom ve financování správných projektů správným způsobem, ale musí zde zajistit také jasný veřejný dohled nad investicemi. Jak všichni víme, tak investiční nástroje, záruky eh, vychází z různých principů a nejde o tolik, tolik o ty vynaložené peníze, ale o to finanční riziko, což se zvýší v souvislosti s Invest EU a z návrhu ještě úplně není jasné, do jaké míry se to odrazí také v souvislosti s EFSI. Jak víme, tak EIB je řízeno vlastně eh, tripartitní dohodou, kde je jedním ze signatářů Evropská komise takže my můžeme kontrolovat rozpočtové záležitosti EIB, ale ne vše z EIB. A to znamená, že EIB není stoprocentně auditována Evropským účetním dvorem. I, kdyby, i když eh, vlastně EIB přispívá k dosahování stejných cílů jako ostatní evropské instituce, které ale kontrolujeme plně. Potom otázka diverzifikace nebo její nedostatečné diverzifikace. Těší mě, že EIB i komise konstruktivně dnes promluvili o tom, že třeba eh, tuto záležitost zlepšit, protože se objevilo i v médiích. A otázka geografické diverzifikace zde uznáváme, že EFSI vychází z poptávky, ale v době auditu více než 74% těch operací EFSI bylo vlastně ve třech eh, členských státech, což bylo výrazně nad rámec těch původních cílů. Potom ty vnitrostátní podpůrné banky byly v zemích EU i jinde, protože v EU 13 se zde nebyly dostatečné kapacity. Potom zde byl nedostatek dokladů o tom, že zacílení na rizikové eh, financování zlepšil geografickou diverzifikaci. A co je také důležité, a mohl jsem to zmínit při rozhovoru, myslím, s estonským rozhlasem, že komise a EIB eh, eh, měly analyzovat ty základní příčiny v některých těch státech, které nečerpaly nebo čerpaly málo. Když se podíváme na ta přijatá eh, doporučení, tak to doporučení jasně říká, oni ho přijali a cituji doslova, že komise a EIB by měly prostřednici FC Steering Board analyzovat ty základní příčiny zjištěného geografického rozložení a za si implementační období EFSI, tak, aby to mělo dopad na EFSI a mělo by se to implementovat do konce roku 2019. Myslím, že kategoričtěji než takto jsme se nemohli vyjádřit a opravdu nás těší, že komise i EIB se tedy e, přijali tento velice jasný a přísný závazek. Co se týče doporučení, tak eh, samozřejmě nebudeme zde dohadovat o tom, že byla implementována dvě z pěti doporučení. Bereme na vědomí, co řekla EIB a komise, ale je třeba poznamenat, že tři doporučení je zcela nová a přijala je tedy jak komise, tak EIB. Myslím si, že jsou to tady všechno pozitivní prvky a na závěr mi dovolte říci v této fázi něco k tomu e, multiplikačnímu efektu. Vím, že někteří poslanci ho zmínili a myslím, že i zástupce EIB, možná se pletu, tak mě případně opravte. Ty objemy vycházejí ze schválení a ne z těch podepsaných projektů a skutečných výdajů a vychází to ze způsobilých nákladů a nezávislí to na tom, jestli financování EIB přišlo dříve nebo později než finance od jiných věřitelů. A podpora z EFSI eh, vyvolala podporu i z řad dalších eh, soukromých investorů. Také se vycházelo z toho, že se například schvaluje něco EFSI a nejde přímo o ten konkrétní termín schválení financování. Vidíte to například v grafu číslo 8. A v úvodní části jsem to možná zmínil nedostatečně do hloubky a to je ta možnost to dvojího započtení, kdy tomu došlo na straně EIB EIF, e, vidíte to v grafu číslo 9 a EIB potom tuto specifickou chybu napravila. Takže nyní bych se omezil na to, co jsem zde řekl a potom eh, Eh, financování více rizikových záležitostí prostřednictvím EFSI. Teď už eh, nevím, jestli komise nebo EIB o tom trochu pohovořila, tak eh, možná, že naše slova před, byla, byla, předběhly události. 2016 až 2018 EIB vytvořila nové produkty, Eh, reagující na trh, na EFSI a dopady EFSI na eh, vyvolání soukromého financování. Ale toto bylo přijato až v září 2017. Takže EIB využívala rizikovější pro eh, jak ty například v rámci programu Inofen a nebo Větší podpůrné banky v EU 15 e, zde byly zapojeny při poskytování nástrojů rizikového financování. Potom otázka, zda jsme analyzovali ten specifický program, o kterém hovořila paní Ayala Sende, u těch rizikovějších projektů, tak to nebyla součást a našeho výzkumu stejně tak jako ty Aby, ale a můžeme říci, že některé ty rizikovější projekty by se udělaly stejně, ať už by tam EFSI bylo nebo ne. Děkuji, pane Brinkarte. Zjišťoval jste také, kolik míst vytvořilo EIB, eh, e aby mohlo provádět zprávu EFSI, protože tuto informaci jsem ve zprávě nenalezla. Víte o tom něco? to nebylo součástí našeho auditu, paní předsedkyně, ale samozřejmě můžeme se tomu věnovat v budoucích zprávách, stejně tak jako aspektu kvalitativního zlepšování v souvislosti s diverzifikací tematických přístupů, například otázek eh, odvětví týkající se ochrany klimatu a životního prostředí a podobně. Zde, zde došlo opravdu k velkému pokroku, ale to, na co jste se ptala, jsme neanalyzovali, ale samozřejmě v budoucnu se můžeme zabývat i tímto. Děkuji. A pak mám otázku na pana Kuna, kolik tady vzniklo pracovních míst EIB v této souvislosti. Děkuji vám, paní předsedkyně. Celkově pro FC jsme navýšili přibližně počet eh, pracovních míst o 300 osob k momentálnímu předchozímu stavu 3 tisíc zaměstnanců. Proč jsme potřebovali více lidí? To bylo několik důvodů. Za prvé, průměrná uh, výška transakce se snížila, takže museli jsme provést více těch jednotlivých operací. Za druhé, zde byly mnohem komplikovanější a rizikovější operace, než které jsme řešili předtím. A chci zde říci, že Eh, běžné obchodování byly třeba 4 miliardy rizikových záležitostí a nyní z FC je to asi 16 miliard eh, vysoce rizikových operací ročně. A rád bych zdůraznil, že 98% momentálně portfolia FC je pod tím investičním stupněm. To znamená, že jsou to vysoce rizikové projekty. Potom jsme museli vytvořit eh, naprosto nové produkty, produkty z dílení rizik s nitrostátními podpůrnými bankami. A potom dluhopisový nástroj, potom kapitál pro utilitní společnosti, pro investice do velké infrastruktury. Vznikla řada projektů a Chci říci, že strategický dokument o EFSI byl schválen relativně pozdě, nesouviselo nějak s vytváření produktů, protože to už bylo zahájeno předtím, než bylo odsouhlasené EFSI. Jakmile jsme věděli, že EFSI se blíží, tak jsme se i hned pustili do díla. V momentě, kdy EFSI eh, začalo působit, tak jsme začali implementovat tyto produkty. Samozřejmě tento strategický dokument byl velice komplexní, bylo potřeba ho konzultovat a jakmile bylo hotový, tak byl přijat. Ale ta každodenní implementace, ta se dělá od samého prvopočátku, od prvního dne. A neříkám, že jsme nabrali nové pracovníky, spíše jsme přeřadili pracovníky z různých částí eh, banky, ale chci upozornit, že to bylo asi 10% pracovníků EIB, které jsme museli nasadit na tuto záležitost. Děkuji. Takže vy říkáte přibližně 300. Eh, my eh, bychom to eh, rádi věděli přesně, takže rádi si počkáme, až nám to dáte písemně. Protože já vím, že když jsme EFSI eh, zřizovali, hovořilo se o 150. Já jsem eh, tehdy říkala, že je to málo, teď říkáte, že zhruba 300. Mohli byste nám skutečně k tomu dát nějaký písemný eh, dokument, abychom měli trošku, trošku něco přesnějšího. Já bych ráda měla ve své složce takovýto dokument. Paní předsedkyně, my vám ty informace samozřejmě dodáme, ale prosím, eh, berte v úvahu to, že FC je součástí probíhajícího procesu a není úplně eh, jednoduché říct, kdo pracuje pouze na FC. Eh, v podstatě, jestliže máme nějakého technika, eh, kterého potřebujeme k posouzení třeba projektu v rámci EFSI, to ještě neznamená, že on ještě nepracuje na něčem jiném. Čili my vám skutečně dáme k dispozici eh, ta nejlepší možná čísla, ale, ale jak se není to tak jednoduché. Musíte to brát prostě tak, jak to říkám. Moment, ještě Richard F. Watt. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem tady chtěl jenom eh, přidat jednu eh, drobnou poznámku na podporu toho, co jste právě řekla. Já jsem eh, opravdu pozorně a s velkým zájmem naslouchal této debatě a já musím říct, že my vlastně nás zajímalo to, jestli EFSI je má tedy pozitivní výsledky a musím říct, že celkově ano. Ale eh, eh, samozřejmě jsou tady další aspekty a vracejí se tady tři motivy. Eh, za prvé tedy, jaký je vztah tedy s touto bankou, tedy mezi tedy EFSI a běžnými manažerskými činnostmi. Eh, nakolik tady došlo ke konfliktům a nakolik tady došlo k překrývání manažerských nákladů. Druhý bod. Eh, tady se opět objevuje eh, trend, jako vždycky, když mluvíme o transparentnosti a odpovědnosti v bankovním sektoru. A vždycky se dá něco tedy zlepšit. A e, je třeba, abychom si uvědomili, že prostě tyto otázky jsou problematické vždy. A ještě další věc, e, toto je e, bankovnictví rizikové. To je původní myšlenka. A my musíme zajistit, abychom nyní byli schopni mm, nějak vyhodnotit kvalitu provedených investic. Čili tam samozřejmě může docházet eh, k tomu, jak se, nebo musí se nějak posuzovat eh, neúspěšné projekty a eh, de facto nějaké dluhy, které po ní zůstávají, ale o tom bychom možná mohli vědět víc. Ale jsou tady skutečně tři, ty tři otázky, které jsem zde vznesl, to, to jsou otázky řízení EFSI. A tedy chcete k tomu ještě něco říci, poněvadž to bylo vlastně takové filozofické zhrnutí všeho toho, co jsme si malé konme. A děkuji. Já e, e, jsem se jenom chtěl stručně ještě jednou ozvat. Děkuji za tuto velice zajímavou debatu. O investicích budeme zítra hovořit také na ekfinu a to zítra. Já myslím, že v této chvíli e, musíme tyto problémy nějakým způsobem se jim postavit a využít eh, nástroje, které proto máme. Já jsem byl stínovým zpravodajem k FC1 a musím říct, že to hodnocení nedopadlo k naší eh, skutečně eh, spokojenosti. My ale teď chceme, aby Invest EU bylo lepší a lepší. A doufáme, že tyto nástroje Eh, budou vlivnější. Doufáme také, že tady nejde o to, abychom eh, věci zamlžili. Eh, některé frakce v Evropě se snaží prostě proto, nebo jak si ten, to FC využívat k tomu, aby se posílily veřejné investice, kterých v některých regionech není dost. My bychom byli rádi, kdyby se EFSI soustředovalo na oblasti, eh, které tradičně eh, jsou oblastmi, v níž operuje EIB. Čili my bychom tady neměli dělat jenom nějakou jaksi eh, propagaci pro tu komisi. Bylo, mělo by to být prostě něco, co je navíc doplňujícího. A to nejenom vyjadřeno číselně, ale také pokud se týče skutečných dopadů na ekonomiku a zaměstnanost. Jsou zde určité eh, dobré, eh, dobré návrhy a doufám, že investice budou pokračovat. Eh, dobře, takže k tomu se ještě vrátíme jindy. Já vám tady děkuji a tím jsme vlastně ukončili bod jednání číslo 3. A teď je na řadě bod číslo 4. A to je eh, dokument o eh, problémech eh, v databance, která, databance TED, která se věnuje vyhlašování evropských veřejných zakázek. A tady bych skutečně chtěla poděkovat sekretariátu a našemu výzkumnému oddělení, pan Fischer, Eh, my jsme toto měli eh, už před třemi měsíci na programu a viděli jsme, že eh, ta čísla jsou nepříspolehlivá. My jsme se tedy podívali na ten politický dokument. Měli jsme zde 210 veřejných zakázek v Evropě Od roku 2017 máme nový systém. A proč? My tedy začínáme, eh, začínáme teda otázkou single bidder, to znamená jeden jediný uchazeč. A eh, ptáme se tedy, kde je ta konkurence. No a já nyní tedy vítám pana Ackermana, který nám výsledky studie představí. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, jak jste řekla, eh, my navazujeme na studii eh, infrastrukturních veřejných zakázek za loňský rok. A ta studie byla vyvolána vlastně tou otázkou jediného, tedy počtu jediných účastníků. A také zde máme několik dalších bodů, které zde mám eh, shrnuty na tomto slajdu. To znamená, jaké jsou v datech TED, této databáze, chyby, eh, odkud se berou ty mezery a chyby, eh, jak typicky vypadají, jak se to vyvíjí v poslední době a jak zlepšit spolehlivost údajů v této databázi. Jak už jste řekla, máme nyní nový systém a e, čísla, od kterých se odvěla předchozí studie, se týkala let 2009 až 17. Takže k prvnímu bodu. E, jak je to s těmi e, jedinými účastníky? tak zjistili jsme, že zhruba 12 kontraktů v letech 2009 až 17 eh, byly tedy posouzeny z našeho hlediska eh, vlastně výběrovým řízením, kde se účastnil jediný účastník. Eh, je to tedy těch 12 co do hodnot těch zakázek Eh, jinak eh, se říká ještě také, že to je 35%, ale nevíme přesně, odkud se to číslo vzalo. Eh, je to tedy z, na základě čísel DG Regio, ovšem ta se týkají výhradně roku 2014. Například naše údaje pro Polsko a Maďarsko byly vlastně ještě vyšší, než eh, čísla z roku 2016 podle DG Regio. Eh, čísla tady se nikterak nekryla, ale eh, v podstatě i tak to znamená, že v těchto dvou českých zemích v tom zmíněném roce bylo opravdu velmi mnoho veřejných zakázek, o které se ucházel pouze jeden nabízející. Eh, v podstatě nevíme, proč se eh, naše čísla, čísla DG Regio liší, ale jistě existují legitimní důvody, eh, například, že se použily jiné metodiky pro ty tež aspekty. Například se to může počítat podle hodnoty těchto zakázek a nebo podle jejich počtu. Takže to je všechno, co k tomu mohu momentálně říci. Pokud se týče nedostatků v databázi TED, takže jednak jsou to data, která tam chybí, dále jsou to chyby, nekonsistentní přístupy, zejména eh, k rámcovým smlouvům a dále, a dále nezveřejnění kontraktu v databázi TED. A Čili v podstatě, eh, pokud tam máme nějakou chybu nebo něco tam eh, eh, chybí, tak to taky může znamenat, že vlastně ta data vůbec nebyla zveřejněna. Pokud se týče tedy na ta chybějící data, když se podíváme tedy na konkrétní políčka, tak zajímavé je, že to jsou data, která by byla eh, důležitá pro analýzu, kterou nyní provádíme, ale v podstatě to nebyla data, která se povinně musí uvádět. A já tady hovořím o tedy systému, který fungoval až do roku 2017. Dále k otázce Eh, nezveřejnění v TEDu, tak eh, tady máme eh, graf na založení na letech z DG Growth a sice let, roky 2012 až 2015 v procentech HDP s vyloučením zakázek v oblasti infrastruktury a obrany. A podle DG Grow všecko, co je nad 5%, je dobře a všechno to, co je méně než 2,5%, tak to nestačí. A máme tady vlastně 12 eh, členských semí, které jsou pod 2,5% a jenom 4 nebo 5 je až na 5%. Takže to vlastně eh, ukazuje, že skutečně tady leco chybí ale také to znamená, že e, v některých členských zemích se toho nezveřejňuje tolik, kolik by se mělo a DG Growth se tímto e, problémem v současné době zabývá. Pokud se týče otázek, e, otázky tedy, odkud se berou tedy ty chyby v TEDu tak především eh, TET eh, není analytická databáze, to není původní účel, eh, měla to být zveřejňovací platforma. Komise mě to vysvětlila tak, že to má v podstatě, je, je to jakoby dat, elektronizovaná papírová databáze. Ten standard do roku 2017 eh, měl jenom omezený počet políček, eh, která jsou povinná, eh, a takže mnoha políčka mohla být ponechána prázdno, jako třeba počet a hodnota kontraktu. Dále tedy ten úřad pro zveřejňování těchto údajů má jenom omezený mandát, takže například eh, pokud eh, přišli na data, která jsou nějak pochybná, eh, jediné, co mohli dělat, bylo to, že by příslušnému úřadu, příslušnému orgánu, který uzavírá tuto smlouvu, jenom zaslali upozornění, ovšem pokud orgán trvá, že to má zveřejnit takto, tak se to zveřejnil takto. Dále <clears throat> existuje mnoho e, standardních formulářů pro zadávání dat, plus jsou ještě další formuláře, které se používají v členských zemích, takže e, to je poněkud nepřehledné a může to vést k záměnám a chybám. E, také musíme zmínit nekompatibilitu mezi systémy, které používají členské země a systémem TED. To také znamená, že Eh, ještě před plnou implementací nového stan, eh, standardu eh, bylo nutné data zadávat dvakrát, jednak do národního systému a jednak do databáze TED. No a další věc, a to vlastně vyplývá z toho posledního bodu na předchozím snímku, a sice neúplnost eh, publikování v TEDu, tak my si myslíme, že to může vést k tomu, eh, že se nedostatečně plní a nedostatečně vynucuje plnění evropské legislativy. Čili to je takový jakýsi eh, logický závěr nebo logická otázka, na kterou by bylo třeba se zaměřit, zda je tomu skutečně tak. Pokud se týče, jak typicky vypadají takovéto chybějící údaje v TEDu, tak eh, vidíme tady eh, jasný rozdíl mezi novějšími členskými zeměmi ve východní Evropě a střední Evropě a členskými zeměmi eh, na západní, v západní a severní Evropě. Eh, eh, členské země ze střední a východní Evropy mají tendenci eh, poskytovat data úplnější. To jsou údaje z jiné studie. A třeba tady vidíme, že největší podíl chybějících údajů v povinných policích vykazuje Švédsko. A e, naopak, e, myslím, že je to Slovensko, e, která má, které má skutečně jaksi ten nej, nejmen, nejnižší úroveň, nejnižší počet těch chybějících povinných údajů. Ten nový systém, a to už jsem u nejnovějšího vývoje, ten nový systém je definován třemi směrnicemi z roku 2014 a s tím jsou eh, vysící eh, prováděcí nařízení o elektronických formulářích. A eh, od toho se očekává řada zlepšení. Za prvé tedy členské země musí používat pouze elektronické systémy vyhlašování veřejných zakázek. Dále zde musí být eh, jasná integrace systému členské země s CEDem, čili nic se už nebude vyhlašovat dvakrát. Eh, menší administrativní zátěž, eh, větší transparentnost, více povinných políček a to bude spojeno také s automatickou kontrolou obsahu a dále zde bude větší konzistentnost eh, přístupu k rámcových eh, eh, smlouvám. A také Publication Office bude mít silnější mandát, to znamená, že informace, které neodpovídají požadavkům, může odmítnout a vrátit k přepracování. Nicméně Navzdory tomuto pozitivnímu vývoji se zdá, eh, že eh, data v systému TED, eh, jak bych to řekl, no, stále možná jsou méně spolehlivá, než bychom si přáli. A tady navrhujeme tři způsoby, jak situaci zlepšit. Za prvé tedy omezit možnost nezveřejnit určitý údaj. Ehm, pokud víme, tak eh, pořád existuje mnoho políček, který, která skutečně mohou být ponechána prázdná, eh, protože členský stát je tedy eh, označí jako údaj, který se nezveřejňuje. Dále navrhujeme zlepšení souladu s evropskou legislativou, tím by se mohlo eh, zajistit to, aby eh, v TEDu zveřejňovalo všechno, co zde zveřejněno být může. A dále eh, možná vyjasnit požadavky, je, to je věc, která by mohla pomoci, poněvadž ten systém je mimořádně komplikovaný. Například DG Growth a Publications Office provedli eh, konzultace o nových elektronických formulářích. Nicméně, eh, pokud eh, nemáte expertní znalosti v oblasti těch elektronických formulářů, tak vám to asi nic moc neřekne. My se tady pohybujeme v oblasti, kde by bylo vhodnější pootevřít některá tato omezení, která tady fungují eh, veřejnosti. A de facto eh, hovoří se o, hovořím tady o omezeních, která pravděpodobně se budou vyskytovat i v tom novém systému. V podstatě chci říci, že eh, koneční uživatelé jaksi nemusí zcela rozumět tomu, o co tam jde. Každopádně tak to bylo v minulosti. Takže tolik Eh, naše briefing point paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát. To bylo velice zajímavé. Eh, se zájmem jsem to četla, i když mi chybí smysl pro humor. No, uvidíme, co se všechno děje. Eh, věděla jsem, že všechno tady stojí nějak na hliněných nohou. A teď tady máme z DG Group dva zaměstnance, kdo chce začít. Děkuji vám, já se jmenuji Stefan Apple, takže já zahájím. Nejprve vám chci velice poděkovat za to, že věnujete tolik pozornosti tomuto tak významnému tématu i z perspektivy našeho generálního ředitelství Regio. Myslím si, že to je mm, mimořádně významná záležitost, tam bychom rádi zopakovali několik klíčových kroků, které jsme podnikli a potom eh, eh, můj kolega z DG Grow se vrátí k TEDu a jeho záležitostem. Ehm, my jsme co už napsali v naší kohezní zprávě. Pan Ackermann už také upozornil na země jako Maďarsko, které podnikli kroky, vyžadovali se od nich určité dodatečné informace a pak v roce 2018 tedy mm, byla publikována další, lépe řečeno se pracuje na nové studii, a která už my vám ji zašleme samozřejmě, abyste ji mohla také rozdělit leta rozdat. Tady se jsou určité limity té studie, ale přesto z ní lze vyvodit celou řadu závěrů, které, o které bych se s vámi rád rychle podělil. Za prvé je důležité mít samozřejmě rychlou a správnou reakci ze strany úřadu při veřejných zakázkách. A jak ukázala databáze, mělo by se zabránit příliš krátkému reklamnímu období. Za třetí je třeba vzít v potaz eh, hospodářskou velikost a různé variabilní faktory, ale je třeba vybrat správnou velikost tendru. Hmm, leads to lower eh, single bidding. Eh, and lastly... A poté se domnívám, že bychom se měli snažit, aby se tam navršilo potom na závěr no, zakázek. Ale nejvýznamnějším doporučením je, že potřebujeme více údajů, abychom mohli lépe monitorovat tuto situace. Já jsem velice šťastný, že pan Ackerman vysvětlil rozdíly, které byly součástí diskusí, které jsme vedli. Děkuji vám také mnohokrát za dobrou spolupráci. Kolegyně jistě potvrdí, že jsme měli celou řadu um, výborných kroků v konkrétní spolupráci. Hm, tady je také významná ta skutečnost, že je důležité, abychom měli samozřejmě kvalitnější údaje a více údajů. V současné době na rádi se to projednáváme velice. Doufáme, že dostaneme také podporu z parlamentu pro to, abychom zachovali návrh komise v původní podobě, protože rada by rada, řadu věcí z toho ráda vypustila. To our assessment for the EU semester. A samozřejmě bychom rádi aby ty země, které mají velký počet tzv. single bidding eh, akcí, by byly eh, zahrnuty do evropského semestru. Tady ukončím a teď předám slovo mému kolegovi, který vám řekne něco specificky k TEDu. Děkuji vám, děkuji paní předsedkyně. My jsme mimořádně potěšeni tím, že můžeme být dnes zde s vámi a diskutovat o takových záležitostech, protože před několika lety se na data pohledělo jako na velice odbornou záležitost. No, oni, ona jsou odbornou záležitostí, ale stávají se opravdovou politickou záležitostí, protože jsou významnou politickou záležitostí, protože jenom tím získáte transparentnost a můžete lépe věci spravovat. A proto ve všech oblastech jsme se snažili do toho jít a to taky uznává se v té zprávě, že tady došlo ke zlepšení, ale to ještě nejsme zdaleka na konci cesty. Jsme připraveni vyvinout větší úsilí pro větší kroku předu ještě před létem. Taky bych velice rád zdůraznil, že v nedávném sdělení o veřejných zakázkách komise dala mezi první priority právě onu záležitost s daty, s údaji, aby se také podporovaly elektronické formuláře. Ano, my tolik vítáme, že teď se z toho stala politická záležitost. Vítáme tuto zprávu, která se pohybuje správným směrem. Samozřejmě u určitých věcí můžeme diskutovat o té faktuální stránce, ale myslím si, že v zásadě tady to ukazuje na správné a poukazuje na správné věci. Můj hlavní ekonom před pěti lety mi říká říkal o databázi. Máme Ferrari, ale je v garáži, protože nemá kola. No skutečně, ta databáze teď má obrovský potenciál, ale neměla kola. A myslím si, že ta představa, ten obrázek je mm, velice ilustrativní. Musíme mít tedy nejprve právní základ a ten máme. Je tady pár záležitostí, které nejsou snadné, k tomu se můžeme vrátit, eh, například eh, o vynucování práva nebo prosazování práva eh, v příslušné směrnici z roku 2014. Potom tady máme tu technickou či odbornou implementaci a všechno, co s tím souvisí, potom mm, schopnost a profesionalizace lidí, kteří plní tyto databáze ale pak je tady také politická vůle a proto jsme tak šťastní, že o tom teď můžeme hovořit, protože bez politické vůle bychom nemohli dospět k žádnému dalšímu pokroku. Takže právní základ. Je tady část, která náleží nám komisi a to je ten implementační akt. My si myslíme, že to by mohlo být víc zdůrazněno v té zprávě. Ty první kroky byly učiněny v roce 2015. To byl ten Implementing Act, je to, tam se to zmiňuje v té studii jako v nějaké poznámce pod čarou, ale eh, nehovoří se tam o tom přímém dopadu dopadu, protože už v roce 2015 došlo k tomu příslušnému nařízení, když se podíváte na ta čísla Švédska. Od roku 2015 nebo o trošičku později i Švédsko se obrovsky zlepšilo, takže teď už nemají žádná chybějící data. To byl ten první krok, který byl vlastně uveden tím eh, implementačním aktem z roku 2015 vyplývajícího z eh, legislativy roku 2014. A teď jdeme do hloubky a právě protože je to tak odborné, musíme mít samozřejmě eh, implementační akt, který eh, bude orientován na uživatele mm, v rámci tedy digitálního světa. Čili E, Tako e, ta záležitost může vyřešit celou řadu záležitostí, na které jste upozornil. Ne všechny, v skutku, to máte pravdu. A potom další věc. To je právní základ, jako taky vy jste hovořil článku 15, tam jsou dva rozměry, dvě dimenze článku 15. Ano, je tady ta doložka, která umožňuje členským státem neuvádět data nebo nezveřejňovat data z, z řady důvodů, ale to je problém, protože co se dělo v minulosti? I když jsme teď vytvořili to, tu povinnost, tak když nechtějí, no tak by tam dali nulu, nebo co já vím, nebo nějaké velké číslo 9999, nebo něco takového. A pak my nemůžeme číst ten rozdíl mezi chybami a těmi případy, kde členské státy, protože chtěli prostě chránit nějaké obchodní zájmy nebo něco takového, tam nic nevyplnili nebo něco takového, co jsem právě řekla. Čili budeme mít takový seznam, kde lidé budou muset uvodit, proč nechtějí zveřejňovat ty údaje. Takže tam budeme alespoň schopni rozlišit mezi těmi, které udělali chybu a mezi těmi, kteří neuvádějí, protože chtějí chránit nějakou informaci. Potom můžeme jít k soudu, abychom měli jurisdikci od soudu abychom měli lepší implementaci článku 15, protože co chybí v článku 15 je zásada společného zájmu, která by mohla být nad ochranou komerčních zájmů. To tam teď není v tom článku 15 a to je něco, co bychom tedy rádi, mm, k čemu bychom měli rádi rozhodnutí soudu. Tady je určitá tedy legální slabina ve směrnici jako takovou, která nebude snadno překlenutelná, když bude mít nějaké rámcové smlouvy. Eh, tyto rámcové eh, smlouvy se stávají stále populárnější. Více než 20 veřejných zakázek jsou nad tím Prahem. A i když explicitně říká směrnice, že není nezbytné zveřejňovat kontrakty bez rámcových kontraktů, to je taková velká potíž, protože to je záležitost transparentnosti, které se musíme věnovat. My nemáme proto žádný právní základ. Tady to bude záviset na dobré vůli a toto je tedy mimořádně významná záležitost, která by mohla vyvolat určitý optimismus, protože ve vývoji posledních dvou, třech letech jsme viděli u státu, že i státy začaly ohromně využívat údaje a nehledí již na, ně jako na něco, co je otrava, protože se to musí posílat komisi eh, a protože je to administrativní překážka pořád něco sbírat a posílat. Ne, ne, většina členských států si i vědomo, jak je důležité vlastnit údaje a vidíme tedy větší vůli jít nad rámec toho, co předepisuje směrnice. Také je mimořádně významné pro to, co je podprahové. Možná, že to by se ve zprávě mohlo také zdůraznit eh, poněkud více, protože to je právě Oblast, kde je politická vůle tak nezbytné. Dnes eh, zakázky pod Prahem eh, jsou poměrně početné. My tady hovoříme o databázi, to je nad and many of the, the funding within uh, the um, uh, regional nad úrovní. A, mm, ale regionální fondy jdou pod eh, tu hladinu, pod tu úroveň. Ale mm, je tady zcela klíčovou záležitostí vnést transparentnost. Tady, podporuje, tady budeme potřebovat politickou podporu, protože máme celou řadu ustanovení, abychom mohli žádat pro větší transparentnost té oblasti pod Prahem, pod pravou hodnotou. A e, mohlo by se to použít v obou případech. Za politické vůle stávající samozřejmě můžeme potom zvýšit transparentnost jak pod, tak nad tím Prahem. Čili, jak říkám, politická vůle je významná. Potom se mi moc líbí ta pozitivní dynamika. Za prvé státy tedy využívají data více a více. Druhá věc, digitalizace se od roku 2018 tady máme povinnost aby mm, veškeré mm, zakázky, které se udělují v rámci výběrového řízení, eh, byly eh, zveřejňovány nad tedy tou pravou hodnotou a doufejme, že se situace tady bude dále zlepšovat. To bylo tedy pro tu právní vůli. A druhá věc je odborná či technická. Mm, hovoříme tady o tom množství platform, které vytvářejí určité potíže při výkaznictví nebo podávání zpráv, že bychom potřebovali prostě jednotné podávání zpráv. To je něco, No, my tedy nemáme mandát pro to, abychom určovali státům, jak to má jí tedy zorganizovat. I když by nebylo špatné mít to tedy nějakým způsobem sjednocené, bylo by dobré vytvořit standardy, aby se umožnila interoperabilita mezi systémy. Vytvářet spojení mezi systémem elektronických zakázek a databází vytvoří obr- nebo přinese obrovské množství za relativně nízkých nákladů administrativních. To je ten velký kus naší práce, to musíme my vytvořit to propojení. A máme tady také skupinu expertní, která diskutuje, ukazuje členským státům, jak eh, výborná věc to je. Ale co to standardizace, no to tady zatím je otazník. Pak jsem se zmínil o kapacitě nebo schopnosti spíše a profesionalizaci. S tím souvisejí komplexní, již z povahy věci komplexní záležitosti. My se snažíme to zjednodušit. Vy už jste hovořil tady o rozdíle v konzultacích. Máme dva způsoby konzultací. První kon- způsob v určitém oblasti to bylo příliš komplikované, tak jsme se snažili to nějakým způsobem zesnadnit, protože už jsme vyvinuli velké úsilí a myslím si, že se nám to podařilo do určité míry ale stále ještě to zůstává komplexní záležitostí a potřebujete mi kapacitu a dovednosti pro spravování takových záležitostech ve a ne ve všech, ale v mnoha členských státech tady máme právě ještě velké nedostatky. No a další věc je politická vůle, protože abychom, aby se schválil ten implementační akt, proto bude zapotřebí politická vůle. A tady jsem velmi potěšen, že určitý počet zemí, které byly velice zdrženlivé v minulosti, co se týče podpory naší v této oblasti, změnili své chování a mám. Ale pořád ještě tady je několik členských států, které se tolik, jak si, které tolik neprotestují z politického hlediska, ale spíše kvůli právní oblasti. Protože ten, ten náš právní základ není tak robustní, jak by měl být a my, i my se domníváme, že je také potřeba podniknout tady kroky. A pak tady máme ještě jeden aspekt, když vy jste se o tom zmínili ve zprávě, co si myslím by zasloužilo i větší pozornost. Máme tady určitou slabinu dnešní databáze spočívající v tom, kdo má identifikovat, kdo je prodávající a kdo je kupující. Dnes samozřejmě je tady zavedená povinnost to napsat, ale z celé řady technických důvodů je velice obtížné zavést to tak, aby to bylo naprosto spolehlivé. Leda, že bychom měli eh, možnost identifikace zadavatele, a přijímatele. Je strašně důležité vědět, kdo kupuje od koho, ehm, aby se zjistilo, ehm, jak to tady funguje, jaké orgány zadávají komu, aby to nebyly stále stejné společnosti a tak dále. A ten potenciál tady existuje. A na tom tedy pracujeme, snažíme se posilovat databázy, protože to je absolutní klíčový faktor já jsem tedy nechtěl tady vstupovat do detailu, jenom jsem vám chtěl dát takovou jaksi obecnou reakci k té zprávě. Děkuji vám. No a na to jsem se hned chtěla zeptat. Když hovoříte o zprávě, tak máte na mysli ten briefing paper nebo něco jiného? Aha, ano, říkal jsem report, ale myslím samozřejmě briefing paper. Omlouvám se. Skoro bych si to auto od vás byla koupila, ale asi ho nekoupím. Víte co, já z celé té věci nemám dobrý pocit. My jsme se prostě spoléhali na ta data a já jsem si myslela, že ta data jsou v pořádku a potom jsme se vlastně pustili do eh, maďarské vlády, protože mají 36% a Poláci a mm, Chorvati 45% ten single bidder, ale přitom to vůbec nebyla pravda. A tak se chci zeptat na DG Regio, proč děláte takové statistiky a předkládáte je nic netušícím lidem, jako jsem já, kolegyně, kolegové, a my z toho potom vyjdeme a mohutně na to poukazujeme a pak jsme takto strapněni. Já se teď cítím opravdu strapněna. No a potom na kolegu z DG Grow mám otázku, jak to, že je problém s právním základem. Právním základem musí být ochrana finančních zájmů Evropské unie. To přece musím vědět, jestli mám jediné účastníky nebo nemám, jestli jsou tam nějaké podvody, nebo jestli jsou to nějaký kamarádi kamarádů, co dostanou ty peníze. To je přece základ ta ochrana finančních zájmů. No a potom chci říct si toto, je to zajímavé. V roce 2009 bylo ještě 46 chybějících údajů a teď už je jenom v jedné třetině u všech eh, veřejných zakázek, no ale když nám chybějí data, tak vlastně nemohu na základě těch dat činit žádné výpovědi, ne? Tak to bych potřebovala ještě vysvětlit. Jak to, že se budil dojem, že něco víme, když to nevíme? No a jinak vás se opravdu vám vyjádřit podporu, je důležité, co děláte, je důležité vědět více a vědět to lépe, protože jenom tak bude lépe fungovat vnitřní společný trh, protože toto opravdu naprosto stojí na hlněných nohou. Pokud neví, pokud trváme na konkurenci, proto, ale přitom nevíme, zda vůbec je. Prostě víme, ano, je to někde v legislativě, že zde má být konkurence, ale jako jestli existuje v reálu, nebo se jenom tak jako tváříme, protože to prostě nějak ciferně musí být, tak prosím, byste na to mohli zareagovat. Rozdělte si to, jak chcete. Děkuji. Já bych trochu neancoval to tvrzení, že nic není pravda. Tak to úplně není. Je to ten problém toho jediného účastníka, single bidding issue. A samozřejmě jsme v úzkém kontaktu s členskými státy. A například v DG Grow jsme byli minulý týden na Slovensku a mluvili jsme s lidmi a říkali, ano, ty jediný účastnice je opravdu věc, která nás trápí. Samozřejmě ta data nejsou stoprocentně v pořádku, ale to neznamená, že by nám nedávali vůbec žádné informace o realitě a tu realitu zdat. ještě eh, doplňují takové ty měkké znalosti, které získáváme tím, že jsme v pravidelném kontaktu s členskými státy. Takže ten problém jediného účastníka je opravdu základní politický problém. My v té tabulce každý rok o tom informujeme, že tu ten problém je. Už se to objevovalo i v minulých letech. Říkali jsme ano, jsou zde určitá omezení v metodologii ale to neznamená, že by tu ten problém nebyl. Tak, tak to jsem to chtěl objasnit. I když samozřejmě nebo jsou zde určitá omezení, to je v databázi, to je fakt, ale fakt je také ten, že ta databáze navzdory tomu nadále poskytuje informace, které jsou užitečné. Bez mikrofonu. A ten právní základ a problém právního základu. Problém právního základu je takový. V roce 2014 legislativní orgán, vlastně všichni z nás, v různém čase, data, v roce 2014, nebo úplně něco, na co by každý plně myslel. A když lidé říkali, snažme se vyhnout tomu, aby se publikovali všechny ty smlouvy, bylo důležité snižovat administrativní zátěž a to nadále trvá, takže všem se to jevilo jako skvělá věc. Ale dnes, díky těm digitálním prostředkům, které máme, to vlastně nic nestojí. Prostě publikování těch smluv to vás vlastně vůbec nic nestojí. Takže vy jste také poukázala na to, že ten proces je pomalý, ano, to všichni víme. Připravovalo se to leta, no ale znamená to, že máme znovu otvírat směrnici. Samozřejmě nepřísluší mi to, abych eh, to tvrdil, ale možná než otevírat směrnici, by bylo lepší spolupracovat s členskými státy, vycházet z té dobré vůle, která tam panuje, poukazovat na politický význam těchto záležitostí a řešit ten problém jinou cestou a žádat členské státy, aby se těmi cestami vydali. Samozřejmě eh, nepřísluší mi zde nějakým způsobem rozhodovat o tom, jestli máme otvírat tuto směrnici nebo něco jiného. Děkuji, paní předsedkyně. Z politického hlediska 45 eh, našich finančních prostředků je implementováno prostřednictvím veřejných zakázek a proto je důležité, aby tyto postupy fungovaly co nejlepším způsobem. Tak. Databáze je taková, jaká je. E, určité věci nám ukazuje, už o tom hovořil kolega, že zde nemáme konzistentně kvalitní data, která jsou pod tou prahovou úrovní a proto je pro nás důležité, aby zde bylo možné detailněji monitorovat, protože to by nám opravdu pomohlo ze pokročit. Ale já samozřejmě nevím úplně detailně, co jste dělali a co vyvolala naše data, ale dovolil bych se tvrdit, že v některých případech, kde je to číslo o 5% víc nebo míň, to úplně nemění ten celkový obrázek toho, kde se problémy nacházejí. A ta disponibilní čísla také neukazují plný, úplný obrázek o potenciálních problémů. Teď nevím, jak bych to formuloval. Nemůžete tam prostě nadspat ta čísla, která by neukazovala nějakým způsobem ty problémy, které tam jsou. Proto jsme požádali členské státy, aby nám poskytly více informací, více kvalitativních informací na základě těch údajů, které už jsme měli. Musíme zde prostě všichni eh, jít jedním směrem, tak abychom měli databázi, která nám umožní, abychom vlastně působili lépe a konzistentněji v rámci jednotlivých zemí i napříč zeměmi a v příštích dnech obdržíte zprávu a vlastně jenom u těch vybraných deseti členských států, kdy jsme vybrali ty, kde bylo nejvíce těch, které měly ty jediné účastníky, tak vlastně jenom čtyři z těch deseti zemí měly dostatečně kvalitní data, abychom s nimi mohli dále pracovat. A to podle mě není dostačující. Děkuji. Děkuji. No to bylo velice zajímavé, to tak musím říci. Tak, děkuji. Já myslím, že Ines, měli bychom ještě tady udělat něco pro vaši zprávu na plénu, ne? Ano. Já si kladu otázku. Mm, no tohle je takový jiný svět. Pravdu je, že tady existují určité povinnosti od určité úrovně a pod touto úrovní hold je celá řada potíží. Ale nicméně protože tady se zaobíráme těmi věci, věcmi. Mám pocit, že jsme teď jaksi posedlí tím jediným um, účastníkem, ale víme velice dobře, že existuje mnoho uh, jaksi zakázek, eh, které mají problém, i když tam není jenom jeden účastník v současné době. Uh, Máme ty, kteří to neuměli dělat, protože to ten takzvaný single byt, jeden účastník a jiní to dělají velice dobře, ale výsledek je pak úplně stejný. Protože eh, pro nás je to jaksi více účastníků, ale pro ten legislativní základ to je jediný účastník. No, to je něco pro příští legislativní období. Ale mm, já samozřejmě souhlasím s tím, že je třeba hm, pomoci těm, kteří tady vidí problémy. Teď je vždyť je důležité podpořit zase ty, kteří se tím zaobírají a je třeba jistě prohloubit eh, toto téma eh, v rámci příštího udělování absolutoria. Ale když to budeme prohlubovat, tak jistě nás čeká řada překvapení. To neříkám kvůli vám, ale kvůli nám, protože jak, ne, že vy byste řekli něco špatně, ale jde mi o to, že tady hovoříme o veřejn, evropských zakázkách, ale jsou jiné národní zakázky, které kdybychom dělali nějaké srovnání, tak by nás asi taky čekalo nejedno překvapení. To nebylo určeno vám, protože veřejné zakázky v Evropě je velice komplexní záležitost a tady je třeba začít pracovat, ale ehm, čeká nás to moc a moc práce a chceme také pomoci vám při vytváření těch nástrojů, při identifikaci, zveřejňování a především pro zjednodušení v tom dobrém slova smyslu, protože taky nemůžeme říct, že Mm, potřebujeme jednoduché smlouvy, když řešíme komplexní témata, která vyžadují také komplexní a obtížné smlouvy, ale myslím si, že s tou politickou vůli, jak se řekli, je možné zlepšit řada věcí. Děkuji vám. No a na závěr pana Kremon. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já nemám, co bych doplnil, kromě toho, že ta otázka politické vůle se zdá být opravdu stěžejní záležitosti. Rozhodně ta otázka, do jaké míry se veřejné zakázky publikují v databázi TED, to je opravdu záležitost, která prostě potřebuje řešení pomocí politické vůle. Bez ní to nepůjde. A také řádné používání databáze TED. Například postarání se o to, aby lidé, kteří používají ten systém, byli řádně vyškoleni. A komise samozřejmě zde může poskytnout podporu na školení do určité míry, ale je na členských státech, aby poskytly náležité pokyny a aby se postarali o to, že budou opravdu implementovány. Děkuji. Ano, Děkuji za tyto zajímavé informace. Děkuji, že jste přišli mezi nás. Tím jsme na konci tohoto bodu pořadu jednání. Bude 6. Mně se nikdo nehlásí a příště se sejdeme 21. března v 9.00. Tímto děkuji vám všem a přeji vám příjemný večer. Uzavírám toto zasedání.